k dalšímu eh, tématu, a to je zpráva paní Reding týkající se jednání o smlouvě o službách TISA. Prosím, máte slovo. Eh, Pane předsedo, eh, paní komisařko, razí kolegové. Už od roku 2013 jednáme s 23 státy, které představí 70 obchodu se službami a ty se přitom není známa veřejnosti. Ovšem brzy budeme podřízeni těmto pravidlům, ať už když budeme používat telefon, kreditní karty nebo dopravu, nebo eh, když budeme používat eh, sociální sítě nebo si kupovat něco online. Nic, co je digitální od dopravy přes finanční služby, neunikne rozsahu působnosti TISY. Takže si nemůžeme dovolit dopustit se chyby. A i když komise vede jednání za Evropskou unii, Evropský parlament, který kontroluje komisi, eh, vytyčí jasné hlavní směry. A jak o tom svědčí zpráva, o které se eh, vyjádří tento týden tento parlament, tak eh, je důležité aby eh, se všichni semkli v zájmu změny eh, obchodní politiky Evropy. A to z hlediska formy i obsahu toho jednání. Pokud jde o formu, tak je to skutečný zlom, protože dlouho se jednání vedla za zavřenými dveřmi. A od voleb 2014 se věci mění principiální politi- hlavní politické skupiny nyní zajišťují neustálou kontrolu každého kola jednání a také intenzivní dialog uvnitř parlamentu při konzultaci minimálně osmi výborů a navenek také s občanskou společností. Na naši žádost mandát rady a závazky, e, návrhy závazku Evropské unie již byly zveřejněny. A za toto chci poděkovat e, komisi, paní komisařce, za to, že nám pomohla v tomto směru. Chceme dokonce zajít i dále, pokud jde o transparentnost. A pokud jde o obsah, tak i tady je změna radikální. Jakožto volená, e, volení zástupci je naší zodpovědností jasně stanovit, jakou tisu si přejeme a jakou tisu ne. Naše celkové poselství však je zřejmé. Chceme lepší mezinárodní úpravu, chceme pravidla, která jsou spravedlivá a solidní. Přesněji řečeno, stávající zpráva obsahuje tzv. modré linie, více reciprocity v přístupu na zahraniční trhy, zejména v oblasti telekomunikací, dopravy veřejných trhů, více práv pro spotřebitele proti zneužívání eh, typu roamingu a spamu. A eh, dále více výhod pro naše malé a střední podniky a více eh, účastníků u jednacího stolu, kde by mohla být také Čína. Naše červené linie jsou také četné. Čili naš, veřejné služby a audiovizuální služby musí být explicitně vyloučeny. Naše eh, právo musí být eh, zachováno. Naše základní práva na ochranu dat musí být, eh, musí být chráněno. A dále pohyb osob omezen na tedy musí být omezeny také některé smluvní podmínky a kromě toho není možná smlouva bez ochrany a stejně tak není možná také ochrana bez smlouvy. Musíme se zaměřovat eh, tedy na, to, na eh, těch 27 eh, vývozu 60 ehm, miliard. Můžeme Evropská unie skutečně měnit situaci prostřednictvím spravedlivějších a solidnějších mezinárodních pravidel. Ve středu budete mít příležitost vyslat zcela jasné a silné poselství vyjednavatelům, tak aby tato jednání šla správným směrem v zájmu eh, našich podniků a evropských podniků, eh, tak eh, není možné zachovat status quo, což znamená absence reciprocity, absence pravidel. Hlasovat pro zprávu znamená hlasovat pro změnu, pro transparentnost, pro obranu našich hodnot, našich eh, zájmů. Hlasovat pro znamená svázat komisi jasným eh, mandátem parlamentu a tím pádem se také zhostit našich zodpovědností. Děkuji. Hvala, Děkuji a nyní paní komisařka Děkuji. Děkuji. Eh, dámy a pánové, komise chce poděkovat parlamentu za širokou angažovanost. Hodně eh, výborů se angažuje v eh, TISA a také mm, paní zpravodajce. Práci, chci poděkovat i za práci stínových zpravodajů. Je pro nás velice důležité, abychom jednali v úzké spolupráci s Evropským parlamentem. Jak víte, služby představují 70 našeho HDP, eh, ale 25 externího obchodu, takže ty se toto má eh, vyvážit a otevřít zahraniční trhy dodavatelům z EU. Tento týden probíhá, vyjednavači z 23 zemí VTO se setkávají v Ženevě k 16. kolu jednání. Vítáme dosažený pokrok a Doufáme, že budeme pokračovat v tomto pozitivním trendu. Já jsem měla možnost sejít se téměř se všemi ministři, eh, kteří se angažují v TISA v Davosu. My jsme um, zhodnotili situaci, atmosféra byla pozitivní, hodně uh, účastníků chtělo ukončit jednání do konce tohoto roku. To je ambiciozní, ale ten obsah je důležitější než rychlost. Ambicio, mm, vzhledem tomu, že máme ambiciozní pracovní plán, tak vítáme podporu, eh, který, eh, které je, je vyjádřena v návrhu rezoluce, o které se bude hlasovat. Vaše názory budou braty v úvahu při jednáních. Zdůrazňujete, TISA má otevřít nevyužitého potenciálu integrálnějšího trhu služeb. Může nám dát eh, možnost řešit bariéry, které brání rozšiřování dovozu služeb. My chceme efektivní, účinná, transparentní pravidla v různých eh, sektorech, které by umožnily globální obchodování se službami. Je to také, také to přispívá k multilaterální eh, agendě v situaci, kdy po Nairobi multilaterální vztahy hrajou stále významnější roli. Takže my, svá, my plně souhlasíme v tom, že by měla být co nejširší participace v TISA, abychom mohli eh, pracovat na budoucí multilateralizaci. Jak víte, 23 zemí se nyní účastní jednání, což představuje 17 eh, obch- co se světového obchodu se službami. Měli bychom Eh, ale otevírat eh, dveře dalším žadatelům, jako velkým, především velkým ekonomikám, jako je Čína, vzhledem k multiralizaci dohody. EU eh, vedla snahy o návrh a architektury TISA tak, aby byl kompatibilní s dohodou GATS a aby umožnil budoucí multiratelizaci. Jsem ráda, že Evropský parlament oceňuje transparentnost. Um, za to děkuji a my se budeme snažit to podporovat. Vy nyní dostáváte všechny dokumenty z jednání, stejně jako rada. Hlavní vyjednávač eh, poskytuje extenzivní briefingy mm, skupiny Monitoring pod vedením zpravodajky paní Reding a vedeme dialog s občanskou společností. Kromě toho všechny zprávy z jednání jsou k dispozici na internetu. Chci vás ujistit některých, některým těm věcem, které jste zmiňovali. Návrh rezoluce žaduje horizontální eh, mm, vyloučení veřejných služeb a eh, dodrž, respektování umluvy ILO. Pokud však chceme, aby TISA byla multilateralizována, tak to musíme založit na uh, GATS. GATS neobsahuje tak široké výjimky nebo e, odkazy na mezinárodní úmluvy a právo, což mnoho e, rozvíjových zemí by s tím mělo problém, pokud by vstoupilo do TISA, což ovšem nebrání, abychom na jiných fórech e, pracovali, se, spolupracovali se státy, aby se přihlásili k umluvám ILO. Dále veřejné služby, kultura, pracovní právo. Mým záměrem je zajistit, abychom my byli schopni jednostranně rozhodovat o úrovni ochrany, kterou chceme. Především EU nikdy nebude dělat kompromisy o mm, co se týče základní role e, místních a regionálních orgánů při organizaci a poskytování veřejných služeb, tak jak je garantováno v smlouvě o EU. To je náš základní přístup. Dále Návrh rezoluce mm, doporučuje omezenou liberalizaci eh, přeshraničním uchodu. My chceme velice opatrný přístup, především v některých sektorech, jako jsou finanční služby. Ovšem v jiných, jako jsou digitální služby, které mají růstový potenciál, eh, přeshraniční povaha je tak inherentní pro tu technologii, že by nebylo v zájmu EU omezovat naše závazky. Ochrana dat je základní právo EU, ty se to neohrozí. Dále mm, jsme přispěli ke kompromisu architektuře TISA v důsledku velice obtížných jednání. Jakékoliv změny klauzuly standstill by nás vrátily na začátek. Chci vás ujistit, že tyto klauzule platí pouze pro právo diskriminovat mezi cizími a domácími společnostmi a nikoli liberalizace, to znamená závazek přístupu na trh. Kromě toho máme výjimky pro sektory, které považujeme za citlivé. Pane předsedo, vážení poslanci, tuto rezoluci považuji za signál podpory Evropského parlamentu a, eh, a, a aby byla uzavřena jednání eh, o TISA. Vy jste, eh, já vám chci poděkovat za váš příspěvek, za všechny eh, stanoviska jednotlivých výborů a chci eh, přislíbit plnou spolupráci s Evropským parlamentem, až budeme usilovat o finalizaci této dohody. Děkuji vám. Jménem pan Handel. Děkuji. Dohoda o tise je velice důležitá, ale v podstatě se z toho neudělalo nic víc než zvednutý ukazováček. My jsme už od roku 2007 měli 63 případů, kde jsme museli žehlit negativní dopady tzv. liberalizace. A přesně proto se výbor pro hospodářskou soutěž neustále tázal na záruku prosazování eh, těch osmi nejzákladnějších principů z Mezinárodní organizace práce. Ono to tam není obsaženo a nedá se tam zakotvit tedy podle eh, autorů ani eh, ty nevinné a velice obecné práze, protože by se tím urazilo USA, Turecko a tak dále. Takže eh, to, že eh, se hovoří o liberalizaci a ta je nevratná, to nelze takto nakládat se službami spravedlivě a řádně. Děkuji a za pan Sanchez. Děkuji. Eh, chci eh, po pogratulovat vám eh, všem, kdo tak těžce pracujete i v rámci vyjednávání, aby nebyla tato dohoda tak strašná, jak by mohla být. Také je jsou tu některé kapitoly, které jsou neakceptovatelné, je důležité, že byly odsouzeny. Tato zpráva se hodně poučila ze zprávy o TTIPu. typu Ehm, není to, je to tedy text, který je eh, plný hodně hezkých slov, která jsou ale často povrchní. Uvidí, uvidíme, co se stane s pozměňovacími návrhy, jako volání po pozitivním seznamu, um, um, odmítnutí některých uh, doložek, které jsou obzvlášť špatné. Um, a já doufám, že řada pozměňovacích návrhů eh, projde. Občané eh, jsou eh, konzultováni, tak hlasujeme aspoň o pozměňovacích návrzích. Děkuji. A nyní za Ekon paní Moska. Děkuji. Cíl TISA, stejně jako u jakékoliv jiné mezinárodní dohody, by měl být přinést přínos občanům to znamená, že by tu měly být eh, vysoce kvalitní eh, standardy a normy, které podporují růst. A také je důležité zajistit, aby služby mohly být náležitě regulované. Pokud jde o finanční služby, tak eh, parlament žádá uplatnění mezinárodních standardů bez jakýchkoliv nových závazků, které by mohly kompromitovat Eh, závazky eh, ve finančním sektoru. Ty by měla být vnímána jako příležitost pro využití globálního systému k tomu, abychom bojovali s daňovými úniky a praním špinavých eh, peněz v oblasti finančních služeb. A konečně byli bychom rádi, aby komise také prosazovala transparentnost, aby se občané přiblížili místu, kde se rozhoduje v Evropské unii. Já doufám, že bude eh, nalezena eh, optimální eh, verze této sněmovně. Děkuji a nyní za výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele paní Rozie. Děkuji vám. Tato nová dohoda, která je teď na stole, otvírá novou diskuzi v Evropském parlamentu a ta dis, tato diskuze Eh, nastoluje nové stejné otazníky a některé, některé nové. Jednak otázka cílů. Protože dohoda o volném obchodu to není něco samo o sobě. Má to smysl jedině, pokud to pomáhá občanům a firmám Evropské unie. A to si vyžaduje jasné principy. To znamená spravedlivá konkurence, rovný přístup k trhům a zejména zachování eh, možnosti legislativy ve veřejném zájmu. Máme stejný problém, pokud jde o metodu, stále ještě nedostatek transparentnosti pro eh, zástupce, volené zástupce, ale také zástupce občanské společnosti. Čili musíme vyslat jasné poselství. Chceme více transparentnosti, chceme zabránit sociálnímu dumpingu a daňovým unikům, chceme ochránit evropského občana a chceme vyloučit eh, z této smlouvy některé služby, veřejné služby, ale také kulturní. Děkuji v tomto smyslu všem kolegům a paní zpravodajce, která mm, tam má určitá e, poselství v tomto směru. Děkuji za to z veškeré úsilí. Ehm, paní Reinke za ehm, výbor pro regionální rozvoj paní Reinke. TISA je velice daleko sáhla dohoda a týká se především, nebo bude dotčena především lokální a regionální úroveň. Proto výbor e, vyjádřil jasně, TISA nesmí působit proti cílům kohezní politiky investičním nástrojům EU. E, Vynětí veřejných služeb, což bylo zmíněno v našem stanovisku, e, je zatlo, zakotveno ve zprávě paní Reding. Eh, dostupnost, rovné zacházení, eh, všeobecný přístup k těmto službám, to jsou principy, které musí být eh, chráněny. Příslušnost a odpovědnost obcí nesmí být, ty jsou omezena. Eh, aby byly dosaženy cíle zemí pro veřejného blacha a zájem občanů musí být eh, reprezentovány bez omezení. Je úkolem těchto parlamentu chránit zájmy evropských občanů a také hm, zajistit poskytování veřejných služeb. To je hlavní bod eh, stanoviska regionálního výboru k TISE. Děkuji. Děkuji. Pan Radek Není tady, takže slovo dostane pan Vin van de Kamp. Děkuji vám. Všichni víme, jaký, jakém, jakým výzvám čelíme, ehm, výzva uprchlíků, nacionalismu. Pokud jde o sektor dopravy, tak tam se domníváme, že se otvírají eh, velké příležitosti. To, co by se dalo dělat třeba v oblasti železniční dopravy nebo zejména námořní dopravy. Tady Evropa disponuje obrovským potenciálem a potenciály eh, pro služby v této oblasti. Dále jsou to aspekty sociální, které se týkají zaměstnanců eh, sektoru dopravy a kteří jsou často podrobeni různým eh, tlakům a vlivům zvně Evropské unie. Ovšem eh, obecně řečeno chci popřát paní komisařce, paní Redingové hodně eh, zdaru při uzavření této dohody. Tysa, děkuji. Děkuji a za výbor pro průmysl pan Borelli. Děkuji, pane předsedo. Eh, jako zpravodaj mm, v mm, výboru ITRE podporujeme eh, přístup zprávy eh, Reding, což je to odpovědnost, transparentnost, ochrana veřejných služeb. Také zohledňujeme zvláštní potřeby energetiky a telekomunikačního sektoru. Já chci vysvětlit, proč parlament se takto rozhodl. Parlament doplňuje mandát rady eh, vytvořit um, zvětšit požadavky v jednání. Máme um, požadavky týkající se suverenity, reciprocity, garancí pro občany a společnosti. Chceme zachovat hospodářský sociální model. Uh, Myslím si, že je velmi důležité, abychom měli přístup k dokumentům, aby se toho účastnili všechny strany, aby byla mm, ustalá kontrola parlamentu. Musíme eh, zajistit, aby i jednání byly respektovány všechny um, za, záruky. Eh, parlament nehlasuje eh, o smlouvě, ale o přísnějším a jasnějším mandátu k jednání. Pan Kaspery. Vážený pane předsedo, paní Redinková je nominována za poslankyni roku výborem pro mezinárodní obchod a když se podíváme na tuto zprávu, tak si tuto cenu rozhodně zaslouží a jediná její věta by už vlastně tuto zásluhu potvrdila, totiž žádná dohoda bez ochrany ani žádná ochrana bez dohody. A přesně o to nám v Evropském parlamentu jde. My chceme podepisovat umluvy, um, umluvy smlouvy, chceme eh, globalizaci, chceme prostředí, kde se budou cítit podnikatele, ale hlavně naši spotřebitelé mohou spolehnout a cítit se dobře. A dnes této sněmovně už se zabýváme touto problematikou po druhé, což je dobré znamení. Už v roce 2013 Evropský parlament vypracoval smlouvu, v níž vše zcela řádně vyložil a za poslední měsíce se kolegové vynasnažili ponořit se do podrobností ještě více, probrat si, na čem nám zejména záleží a já chci vyzvat paní komisařku, aby si rozhodně přisvojila to, oč jde parlamentu, protože to se zřejmě bude těšit veliké podpoře a pokud opravdu e, tato smlouva projde, tak já budu mít obrovskou radost, že svým občanům pomůžeme v oblasti mezinárodního obchodování službami, ať už se někdo vydá někam na lodi nebo si uzavře se zahraniční firmou životní pojištění a, a tak dále. Vše to by mělo této smlouvě podléhat. Děkuji, říká předseda. Pane Gaspary, je na vás modrá karta od pana Rubika. Přijímáte ji? Ano, děkuji. Děkuji, říká pan Rubik. Já mám otázku na pana Gaspariho. Jde mi o to, samozřejmě obchodování službami na jedné straně přináší vyšší ohodnocení posiluje eh, kupování služeb, což znamená, naše podniky budou konkurenceschopnější. Ale eh, ptám se, je důležité i eh, pro hospodářské prostředí podepisování těchto smluv a mohou z toho těžit i malé a střední podniky? Eh, milý pane kolego Rubiku. Já se domnívám, že přesně o to jde, co se zde nakousal. Přesně tak jednak nakupování služeb bude snadnější a levnější, ale i prodej služeb. A to je oblast, kde mají mnohé země už pozitivní saldo. A pokud tady nastolíme závazné eh, principy, prováděcí předpisy a budou se tím řídit jak velcí, tak malí, tak nám eh, dojde k tomu, oč se snažíme tvorbu tvorbu pracovních míst a tak dále a i tvorbu možná více eh, malých silných podniků. Další paní eh, Maglárky. Děkuji. děkuji. Um. Mm, tato jednání eh, TISA jsou kontraverzní služby jsou klíčové pro naši ekonomiku a mají klíčový dopad na pracovní místa, sociální kohezi a zaměstnanost. My máme pravomoci vetovat jakýkoliv obchodní díl. Pokud to, to veta můžeme používat moudře, tak zajistíme demokratičnější obchodní politiku, která bude dobrá pro občany, nikoli pro, jenom pro zisk. Musíme dát jasné mandáty, co jsme eh, ochotni akceptovat a to ne. A tuto dohodu jsme ve výboru pro obchod eh, nalezli. Dostali jsme podporu šesti frakcí z osmi. Nyní vyzývám všechny kolegy, z celého parlamentu, aby potvrdili tento silný mandát v plénu a přitom, aby komisi a členským zemím znemožnili ignorovat naše názory, naše obavy, eh, obavy veřejnosti. To není hlasování, zase jsme pro nebo proti TISA. Jde je o prostanovení červených liní a měli bychom jasně říci, že nyní um, Ehm, ehm, ta pravidla odrážejí analogovou éru a my jsme se posunuli dál. My potřebujeme eh, nová pravidla, vyloučení veřejných služeb, mm, garance eh, veřejným orgánům práva regulovat při, při exportování služeb Evropy, což je důležité pro zachování milionů pracovních míst v EU, tak současně bychom měli vytvářet nové příležitosti pro naši ekonomiku, současně zajistit, eh, aby Eh, pracovníci v sektoru služeb věděli, že jsme na jejich straně, že nebudeme akceptovat dohodu, která by zhoršila sociální dumping. Musíme regulovat globalizaci a TISA by nám v tom mohla pomoci. Komise ale to musí dělat dobře. Vyjednavači EU musí změnit priority v jednání TISA musí pochopit, že to myslíme vážně a proto potřebujeme silnou podporu této rezoluce, až se o ní bude hlasovat v plénu. Děkuji. Je tady modrá karta, paní Minie, akceptujete ji? Děkuji. Vakbondsrechten erg belangrijk vindt, maar we hebben ook commissaris. Děkuji. Je eh, velmi důležité eh, zohlednit také eh, odborová práva. Ehm, zdá se, že některé umluvy VTO nejsou eh, v této smlouvě úplně převzaty. Takže se chci zeptat, jestli ty se akceptuje, eh, aby byly převzaty eh, také umluvy VTO. V těchto v těchto jednání v dohodě GAS na mezinárodní úrovni, kterou chceme regulovat, neexistuje sociální kapitola. Není tam Eh, ratifikace standardu ILO. My jsme eh, se s tímto zabývali ve výboru, my jsme našli cestu, jak zajistit, aby základní práva pracovní byla reflektována a kompromis, který jsme dosáhli ve výboru INTA, eh, stanoví jasný požadavek na všechny strany TISA, aby ratifikovali a aplikovali úmluvy ILO. Nikoli v dohodě TISA, ale v praxi. V realitě je praxe to důležitá, nikoli slova na papíře. A já si myslím, že tato zpráva je dobrým krokem vpřed. Paní McClarkin. Uh, eh, dobrý večer, vítejte, komisařko. Je dobře, že jste mezi námi na tuto eh, důležitou debatu, která eh, ovlivní desítky milionů pracovních míst v Evropské unii. Dohoda o službách obchodu může přinést dvacet miliard liber evropského HDP. E, služby představují 70 ekonomiky EU, jeden z největších vývozů služeb na světě, takže my máme e, zájem o pokrok v jednáních na plurální úrovni. Podařilo se nám získat podporu ve výboru v tuto zprávu, která ukazuje, že mnoho z mých kolegů také chápe význam této dohody. Na jedné straně musíme zajistit, aby, že ty se je ambiciozní dohoda, že uh, řeší eh, moderní problémy na 20. století jako obchodování se službami a mm, napomáhá zahrnutí eh, malých a středních podniků v globálních dodavatelských řetězcích. Současně musíme akceptovat obavy veřejnosti o dohodách obchodu a vnímané hrozby. Proto tam jsou ustanovení o ochraně veřejných služeb a eh, dále umožnit vládám členských semů, aby ty služby řídily jak, tak, jak budou považovat za nutné. Věřím, že tato formulace přináší dostatečné garance. Eh, eh, Evropský parlament podporuje komisi pro další pokračování této dohodě, která, jak věřím, otevře tržní příležitosti pro evropské podniky v prostředí, kde platí pravidla na multilaterální úrovni. Děkuji vám. tu na vás um, modrá karta od pana Dartmouthe. Neakceptujete, dobře. No, no, no, no la acepta, no la acepta. Neakceptuje. Takže. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie je lídrem při exportu služeb a my očekávám, že tento sektor bude ještě důležitější. Naši poskytovatelé služeb jsou konkurenceschopní. EU je už hodně otevřená, eh, zahraniční firmy mají rovné zacházení. Eh, proto by bylo dobré, kdyby více zemí otevřelo své trhy evropským poskytovatelům služeb a byly rovné podmínky ve větší skupině zemí. My bychom chtěli, aby TISA se stala multilaterální dohodou. Podobně služby se eh, rozvíjejí v nových oblastech digitální ekonomice, kde bude potřeba aktualizovat pravidla. Všichni s přístupem na internet v principu mohou poskytovat služby ve třetí zemi. Eh, Dohoda o obchodu se služba by měla přispět k jasným pravidlům, zajistit principy jako eh, rovná soutěž a podobně. V této zprávě parlament vyzývá komisi, aby usiloval ambiciozní dohodu především se sektorech, jako je e-commerce, telekomunikace, finanční služby, veřejné zakázky a doprava je důležité zdůraznit mezi všemi problémy, které třeba dnes také řešit, že máme všechny důvody být, eh, se, mít sebedůvěru. Tento parlament mm, eh, nechce, aby byly snižovány stávající standardy a aby volný obchod probíhal podle pravidel. Proto veřejné služby, audiovizuální služby eh, jsou v naší zprávě vyloučeny a TISA nemůže nutit národní vlády, aby mm, ničila monopoly jako e, v oblasti vodohospodářství nebo elektřiny. Společně se stínovými zpravodaji a kolegy jsme pracovali průběžnou zprávou těchto důležitých jednání a doufáme, že budete nadále reprezentovat EU ambiciozním způsobem se sebedůvěrou, kterou potřebujeme, aby pravidla byla posílena, aby více zemí se k tomu připojilo a e, obchodní vztahy byly více reciproční. Děkuji, paní Schake. Um, akceptujete modrou kartu pana of Dartmouth? Proč ne? Um, uh, Já bych chtěla poděkovat paní Schake za to, že přijala modrou kartu a prokázala uh, slušnost, které paní McClarkin není evidentně schopná. Moje otázka je, domníváte se, že uh, pracovní právo by měl být ipso facto součástí všech obchodních dohod EU? Nebo si myslíte, že um, pracovní právo se lépe určuje na národní úrovni? My jsme dali do této realizace, co se týká jednání o obchodu a službách, že si přejeme, aby další strany této dohody respektovaly pracovní právo ta, podle ILO. Ale já souhlasím s kolegyní z Británie v tom, že praxe respektování standardů je důležitější než snaha e, požadavky na papíře, což nemusí být realistické posílení pravidel v obchodě, včetně službách, má zvýšit standardy, včetně pracovního práva. Děkuji vám. A nyní pan Kuloglu. Děkuji vám. V pátek ze strany předsedy parlamentu bylo zahájeno určité úsilí o odložení hlasování o dohodě TISA eh, a mělo to být odůvodněno několika technickými ehm, aspekty. Ale proč? Proč chcete odložit to hlasování? No, důvod asi je, že pan předseda si není jistý, jak bude jeho vlastní politická frakce hlasovat. A proč si tím není jist? Protože tato dohoda je něco, co občané nechtějí, co je zbytečné. Máme už dohodu GATS a pokud ji máme reformovat, tak ji reformujeme. Ale jediný, kdo chce eh, dohodu TISA, jsou nadnárodní společnosti a jejich zástupci. Dobře víme, o co se snaží. Chtějí úplnou deregulaci, bez pravidel. Chtějí podkopat uh, státy a malé a střední podniky chtějí podkopat eh, pracovní standardy a ještě teď v tomto stádiu žádáme, aby eh, jsme se stáhli z jednání. Žádáme to komisi. Vlády musí mít eh, pravomoc měnit své politiky, pokud si to voliči přejí. Ale jasné vyloučení veřejných služeb je každopádně nezbytnou podmínkou, jinak dojde k další privatizaci v oblasti zdravotnictví a vzdělávání. Žádáme o ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce. Je na čase, abychom přestali hlasovat pro dohody, které podkopávají sociální hodnoty Evropě. Děkuji, paní Reda. Děkuji, pane předsedo, eh, paní komisařko, milí kolegové. Signál, který plyne z této zprávy, že eh, by měla Evropská unie vyjednávat, je jasný. Měli bychom jednat dále. Mandát neodráží názory ani veřejnosti, ani této sněmovny. Veřejný zájem nebyl vzat v potaz dostatečným způsobem. Evropané jsou proti liberalizaci veřejných služeb prostřednictvím TISA, jsou eh, proti proti eh, doložkám, které omezují naše demokratické právo upravovat si veřejný zájem. Proto je právě eh, to vynětí, eh, ty výjimky důležitým prvkem, ale pokud chceme bráň, být bráni vážně, musíme být odvážnější a musíme jasně zamítnout jakoukoliv smlouvu, která není založena na pozitivním seznamu. Musíme zcela jasně kritizovat to, co je špatného na vyjednávání a musíme tlačit na EU a na komisi, aby změnila své stanovisko a v opačném případě musíme být připraveni vše zamítnout zamítnout. Není žádný důvod pro akceptaci multilaterality eh, na eh, úkor dvoustranných dohod, protože to škodí nejméně rozvídnutým zemím. Občanská společnost nemá prakticky žádný přístup ke zprávám o tise, spoléhá pouze na úniky informací a bohužel z těch plyne mnoho varovných signálů, například eh, ohrožení eh, soukromí, ochrany údajů, schopnost spravedlivé soutěže, ochrana spotřebitele, například eh, neutralita síti a e, technické zařízení, které si někdo zvolí pro přístup k internetu. Tam je to stále ještě v pohybu a záleží na tom, abychom se nenechali donutit k podpisu obchodní smlouvy, která by nás omezovala na našich digitálních právech. Děkuji, říká předseda. Paní Vigin. Signora komisaria, colleghi, il trattato... Paní komisaria. Tady se zdá, že tato smlouva má eh, dvě osobnosti. Tu dobrou, čili tvoří eh, pracovní místa, vede k růstu a tak dále. Hovoří se o ochraně našich práv. Ale pak vidíme tu odvrácenou stránku měsíce, tu temnou stránku tisy eh, klouzavá liberalizace, poškození veřejných služeb, to se dozvídáme spíše neoficiálními eh, cestami, poškození našich práv na přístup k internetu, tedy jaká ona opravdu je ta TISA. Zatím se jedná ve velké tajnosti, nevíme, jak blízko nebo jak daleko jsme od jakýchkoliv závěrů, nikdo neví, která z těchto osobností té dohody vyhraje. Dříve nebo později se však tato úmluva dostane i do této sněmovny a ve středu budeme hlasovat o všech našich obavách, které budou shrnuty v našem usnesení. Tady jde o vodítka pro vyjednavače a prosím, držte se jich, protože my budeme stát za dveřmi. Děkuji, pane předsedo. E, tato zpráva e, má přinaší e, řadu příslibů, ochranu veřejných služeb, práv pracujících a podobně. Ehm, to je ovšem něco, čemu občané už nevěří. A e, komise potvrdila svůj kurz a stále slibuje už léta, že naše standardy údajně budou chráněny. Ehm, já myslím třeba jenom na ochranu dat. Jak to vypadá tedy? Ehm, explicitně eh, by to měla usilovat o volnost pohybu pracovníků, například Čína. Eh, já se musím položit otázku, zda eh, Evropská unie vůbec mm, toto dobře zvážila. Já nemám vůbec žádnou důvěru v takzvanou liberalizaci volného obchodu, především když si uvědomím, že paní zpravodajka má úzký, úzké vztahy k podnikům, jako je Akta nebo Bertelsmann, kteří jistě nebyl znevýhodněni. Děkuji, pan Epideos. Děkuji. TISA se snaží zlepšovat situaci pro Evropě pro firmy, které poskytují služby celosvětově, ale ve skutečnosti je to další rána myšlence národního státu. Bude menší veřejná kontrola finančních služeb. A v podstatě se stane to, že už nebude možné, aby státy regulovaly a měly státní monopol v některých oblastech. Státy už nebudou schopny definovat pravidla normy podle kterých by takovéto služby byly poskytovány, což sníží schopnost státu regulovat a omezí zájmy, zájem občanů, práva občanů a malých firm. Pak je tady otázka registru těchto poskytovatelů služeb. USA navrhly pozměňovací návrhy, které by znemožnili státům eh, mít vlastní důchodový systém, což se děje v mé zemi. Také nás znepokojuje možnost úniků dat. Eh, především v skorumpovaných zemích. Děkuji, pane Vaso tato dohoda eh, mm, zajistí nový, eh, nový prostor pro přístupu na trh a také otevře prostor v digitálních finančních službách. Také bude pokrývat velkou část světového obchodu služeb. Je, je zjevné, že to je velký, velká příležitost pro eh, firmy najít nové trhy a konsolidovat evropskou pozici jako světový lídr ve službách. Díky naší práci jsme podpořili vyvážené vyjednávací vyjednávací proces. My jsme mm, požádali o ještě ambicioznější závazky různých stran, sektorů a veřejných orgánů, především co se týče veřejných zakázek dopravy finančních služeb. Nezapomeňme ale na práva spotřebitele, co se týče roamingových poplatků, poplatků za kreditní karty, když se použijí v zahraničí s tímto plně podporuji vyloučení veřejných audiovizuálních služeb z této dohody. Je také skvělé vidět, že v digitálním sektoru usilujeme o um, plošný zákaz eh, nucené lokalizace dat a širokou ochranu dat. S tímto jsem schopný podpořit tuto zprávu a chci pogratulovat a poděkovat paní Redding za její práci, za její uh, úspěšné uh, řešení této složité zprávy. Děkuji, pan Martin. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že 70% eh, naší pracovní síly je v, v sektoru služeb, tak je ty za velkou příležitostí, která může vyrovnat podmínky napříč světem, dát evropským firmám stejný podíl přístupu k trhu, jako mají eh, eh, firmy z třetích zemí u nás. Může být totiž dobrá pro malé a střední podniky, Eh, zvláště pro ty, které narážejí na netarifní bariéry více než velké. Může být dobrá také pro spotřebitele, protože řeší problémy, eh, kterým často čelí eh, při mm, vztazích s poskytovateli z třetích zemí. A může pomoci i pracovním právům, může bránit proti podkopávání podmínek. Ovšem to, jestli TISA bude nakonec pozitivní, závisí na ochraně veřejných služeb, možnosti vlád regulovat, možnosti eh, zajistit vysokou úroveň ochrany údajů. Naše skupina to podpoří jedině tehdy, pokud to v konečném důsledku podpoří naše aspirace a hodnoty. Děkuji. Je tu na vás modrá karta od pana Arnota. Eh, akceptujete? Ano, jistě. Děkuji vám, pane Martam, já vyjadřuji váš, váš postoj, ale eh, chci se teď vyjádřit eh, k těm doholožkám v podčásti čtyři, eh, kter, proti kterým se komise staví. Já myslím, že, to by, že by bylo velice poškozující, kdyby v té dohodě byli. Hlasoval byste proti takové dohodě, pro, pokud bude Eh, obsahovat tyto doložky. Eh, pokud jde o tuto záležitost, tak my nepodporujeme podobné doložky, podporujeme možnost eh, vlády stanovovat a regulovat a vracet veřejné služby zpátky veřejnosti v případě, že už došlo k nějaké privatizaci. Děkuji pan Sarvati. Pan předsedo, služby, te... služby jsou předmětem obchodování na volném vnitřním unijním trhu a získávají stále větší význam i v mezinárodním obchodě. To jsme si vyslechli a je známo, že mezinárodní obchod nám dává možnost eh, zbavit se přílišných nákladů, eh, podpořit eh, konkurenceschopnost, zlepšit spolupráci. TISA se nám předvádí jako něco, co zlepší eh, obchodní podmínky v rámci obchodování službami v rámci VTO a to vnímám jako pozitivní. Zpráva příslušným způsobem pojednává tuto problematiku, aniž by ohrožovala ostatní a proto tuto zprávu jsem ochoten podpořit a přeji hodně úspěchu při vyjednávání. Děkuji, pan Scholz, říká pan předseda. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, paní zpravodajko Redingová. Vaše zpráva eh, se týká celé řady různých podnětů z řad veřejnosti, obce, eh, podnikatelé, um, jiní činitelé, um, však nebyli vzati z potaz. Nehovoří se například o pozitivních seznamech, protože to, co na tom seznamu nebude, to nakonec možná bude opomenuto. Proč se nerozhodnete na zkvalitnění různých odstavců. Na seznamu hlasování jedi, téměř jakékoliv doporučení technické povahy či eh, doporučení pocházející z řád eh, spotřebitelů či malých podnikatelů, když my například hovoříme o právně eh, závazných smluvních podmínkách. Myslím si, že by to neuškodilo při vyjednávání, protože je mandát rady jiný a my nebudeme schopni souhlasit. Gracias. Señor Anderson herr talman! I kväll debatterar vi resolutionen om TISA-avtalet. Děkuji. Eh, zabýváme se usnesením eh, eh, zprávou o TISA. Musíme to vnímat ve stejné skupině a množině jako TTIP a dohodu s Kanadou. A je tu oprávněná obava ohledně toho, co to může znamenat pro životní prostředí a, a Eh, možnost vrácení eh, neúspěšných privatizací. Jistě obchod je dobrá věc, ale nemůže být důležitější než životní prostředí a lidská práva. Proto vysíláme komisi jasné poselství. Jsou tam některá dobrá znění o ochraně údajů, o ochraně veřejného sektoru, ale mohlo by to být lepší. Takže my podporujeme pozměňovací návrhy zelených je důležité, abychom je podpořili, abychom smlouvu zlepšili, abychom zlepšili její dopad pro životní prostředí, abychom měli pozitivní seznam, abychom hájili možnost přijímat dobrá rozhodnutí i v budoucnosti. Děkuji. Pan Anderson mám modrou eh, kartu. Akceptujete? Ano. Děkuji. Vážený eh, pan kolega se zde zmínil o zelených vyhlídkách. Já tomu rozumím tak, že zatím mu ty zelené vyhlídky v tom textu chybí, ale tady přece hovoříme o obchodní dohodě. Takže jak si to představujete, ty vyhlídky, po nichž voláte? Uh, hovoříme tu eh, mimo jiné o eh, veřejných zakázkách. Ne, já se omlouvám. Čili hovoříme tu o roli veřejných zakázek, hovoříme tady o možnosti eh, zohlednění například klimatických změn a další věci. Sí. Señor Gerike, eh interpreto que se trata de una moción de procedimiento. Toto je mm, technická připomínka, procedurální připomínka. Ano, je to procedurální připomínka. Paní mm, eh, předsedkyně, já jsem dostal agenturní zprávu, že virus Zika eh, znamená globální nebezpečí. Už jsme o tom mluvili, ale když je to globální eh, krizová situace, tak by bylo dobré, aby náš pořad jednání byl tomu přizpůsobil, pokud chceme být globálním hráčem. Děkuji. Eh, tato věc již eh, byla řešena a bylo příslušným způsobem o tom rozhodnuto. Jako další má slovo pan Vojt. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dnes odpoledne jsme byli svědky toho, jak v diskusi předseda frakce EPP pan Weber jasně ukázal, že tato dohoda by měla projít tento týden. Pozměňovací návrhy frakcí poža- označil za zdržovací taktiku. My bychom, měl, bychom neměli souhlasit s dohodou s veřejnými službami a ne tímto způsobem. Veřejné služby jsou základní sociální, základní sociální úlohou, která musí být k dispozici všem občanům a není orientovaná na zisk. E, zdravotnictví, e, které bude placené, nikdy nebude mít zájem o zdravé občany. A pokud by měl Eh, být vypínána elektrika, když nezaměstnaní již nebudou moci platit účty. Veřejné služby jsou potřeba, pokud eh, pravidla trhu již nezajišťují plnění požadavky. Eh, veřejné infrastrukturní struktura sociální služby nepatří do soukromých rukou pokušení dát stavět zisky nad obecné blaho je prostě příliš vysoké. Já tuto dohodu odmítám se stejným hlubokým přesvědčením, eh, s jakým eh, odmítám i tuto Evropu bank a spekulantů. Pan Ficas. Paní, vážená paní komisařko, tato zpráva má Ehm, zohlednit první dva, dva a půl roku jednání o dohodě o službách. Myšlenka je taková, že by měla vést k jasným doporučením pro komise ehm, dát komisi nutný manevrovací prostor, aby mohla pokračovat v jednání, aniž bychom se vzdali snah o zlepšení my musíme zachovat právo partnerů regulovat a musíme usilovat o větší transparentnost. Tato dohoda je velmi důležitá pro EU. My jsme největším exportérem služeb, 25 ehm, globálních exportů v roce 2013 jsme měli eh, obchodní přebytek 170 miliard euro v tomto sektoru. Eh, export služeb mm, Evropské unie stoupl dvojnásobně za posledních deset let. Pro nás je důležité, aby ta dohoda byla co nejvíce multilaterální a aby regulovala veřejné služby obecného zájmu. Také by mm, měl poskytovat garance eh, sociální, že, soci, že spotřebitelé sociální standardy nebudou podkopovány. Děkuji, pan Lange. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Pokud by někdo chtěl ten text výstižně charakterizovat, tak může říci ano, kvalitativně dobrým službám, ne eh, ohrožení eh, služe ve veřejném zájmu ano eh, silným právům pro zaměstnance, ne sociálnímu dumpingu. Eh, tento princip asi bude velice důležité zohlednit při dalším vyjednávání. Musíme vytvořit opravdu férový základ, který nepřipustí dumping a nepřipustí eh, nekalé praktiky mezi zaměstnavateli a který rovněž uh, připustí případné změny směrnic v EU, aby eh, stejná práva, eh, stejné ohodnocení za stejnou práci, stejné postavení mužů a žen bylo realitou všude mezi všemi obchodními partnery. A paní komisařko, spolupráce znamená nikoli pouze, že budeme společně pracovat eh, nad tím, ale rovněž to bude znamenat, že řekneme ano zkvalitnění textu, ne s hnilým kompromisům. Děkuji paní Žitňanská. Děkuji v těchto dnech využívá Evropský parlament plně svůj úkol při spoluzvoření politik Evropské unie. Schvalujeme vyjednávání o dohodě TISA. Já budu velice ráda, pokud my jako poslanci, jako zástupci občanů se budeme podílet na vymicování mýtu o e, vyjednávání na tuto dohodou, ale e, přispějeme naopak ke zkvalitnění dohody a e, k zlepšení postavení těch více než 20 zemí. Ať už se jedná o cestování nebo nákup na internetu, každý občan by z toho měl mít prospěch. Rovněž podnikatele, podnikatelky by měli mít lepší možnost průniku na další trhy. Spoluobčané v Evropské unii jsou zvyklí na kvalitní služby, rovněž je takto poskytují a my se chceme eh, rovněž přičinit k tomu, aby je mohli vyvážet a aby využili plně potenciál například v digitálním sektoru a finanční či odporné služby. Gracias. Děkuji, paní Minor. Děkuji vám, pane předsedo. je to vlastně eh, takový eh, bratříček City a T-typu. Je to další příklad toho, jak Evropská unie eh, jde na ruku nadnárodním společnostem na úkor veřejných služeb. Nic nám samozřejmě nebrání zvyšovat konkurenceschopnost, ale demokracie a práva pracujících nesmí být eh, spochybňována, protože eh, ty se zaváže všechny země, aby otevřely své trhy a to spochybní eh, veřejné služby. Bude, budou tu hrozit velká rizika a žádáme u dvacítky v pozměňovacím návrhem 20, aby se komise stáhla z jednání. Nejlepší způsob, jak chránit naše pracující, je se vůbec stáhnout. Dále je tu doložka o ochraně malých a středních podniků. Je důležité, aby se předložila tato smlouva i národním parlamentům, jako je to, jak se říká v článku 53. A dále chci zúraznit také číslo 36. Děkuji, eh, pan Bovem. Pane předsedo, paní komisařko, už je tomu 30, už 30 let se snažíme eh, dohodnout na obecné dohodě eh, o službách. Eh, měli jsme úspěch, nedařilo se nám, protože je to prostě proti zájmu populací. A teď se znovu ještě jednou na základě malého klubu 23 zemí s více než 190 vnutit takovou to dohodu o službách. Nikdo ve světě to nechce. A když se, eh, když eh, v tomto případě třeba Spojené státy říkají, my nechceme, aby v tom byla Čína. A Uruguay například vystoupila. No proč? Protože je to proti všeobecnému zájmu. A to už lidé říkají a opakují 30 let, už tehdy od té doby, eh, kdy protestovali proti obecné dohodě o službách. Ale tato dohoda, kterou se snažíte vnunit, vnutit zemím, je teď ještě horší. E, v, v žargonu VTO se tomu říká smlouva plus plus. To znamená, že ještě jednou, ještě více otevřeme všechny služby. Není pravda, že budeme hájit veřejné služby, protože e, tady na to už, tady již jsou možnosti je otvírat e, veřejným aktérům. Takže řekněme velmi jasně, bohužel vypadl mikrofon. Děkuji. Paní Tomč, děkuji vám za slovo. Chci poděkovat v první eh, řadě paní Reding, paní zpravodajce, za její doporučení vždy eh, jsem se snažila ve výboru Econ um, tedy hájet eh, postoje PP. Vím, kolik eh, úsilí bylo vynaloženo na vypracování této zprávy. Vím, že mnoho lidí by chtělo zastavit jednání o, to, o této dohodě, ale přitom tato dohoda by mohla přinést růst a pracovní příležitosti v Evropě. Často jsme svědky toho, že lidé jsou proti té dohodě, protože neznají všechna fakta proto je důležité informovat. Ale prostě někdy jsou lidé proti té dohodě prostě proto, že si chtějí zachovat eh, svůj monopol. Konkurence nemusí být pro všechny žádoucí. Ale pokud chceme zachovat hospodářskou eh, soutěž a chránit ji před, eh, tak tím budou nakonec trpět i spotřebitele. Děkuji. Pan, paní Ulskok. Ulskok. Paní eh, Děkuji, pane předsedo. Jsem zde. Ano, jsem opravdu žena. Dnešní obchodování službami znamená, že máme dlouhé hodnotové řetězce, digitalizace pokračuje a je velice obtížné dokonce rozlišit mezi zbožím a službami a opravdu potřebujeme nová pravidla. Ty se za žádných okolností nesmí vést k sociálnímu dumpingu či k nespravedlivé hospodářské soutěži, vykořišťování ať už pracujících nebo zneužívání životního prostředí a proto cítí parlament potřebu takto jasně vše vyjádřit. Žádáme rovněž o respekt vůči principům Mezinárodní organizace práce a a přáli bychom si, aby všichni obchodní partneři tato pravidla ratifikovali. Chceme rovněž transparentnost, řádné respektování veřejných služeb a chránit veřejný zájem. Potřebujeme rovněž zajistit sílu i podporu v této sněmovně, této smlouvě a vy, paní komisařko, se té podpory dočkáte, pokud s námi budete souhlasit, v opačném případě nikoliv. Děkuji, paní Arena. Merci, monsieur le président, madame la commissaire. Děkuji vám. Mě skutečně fascinuje ehm, ten váš projev, kde říkáte, že tímto usnesení se potvrzuje můj mandát, tak abychom mohli dál vyjednávat tak jako nyní. Ale já naslouchám kolegům, naslouchám paní zpravodajce, paní Reding. A tady eh, říkáte, že tato zpráva žádá komisi, aby změnila směr a zejména, aby respektovala některé modré linie a červené linie. Musíme připomínat ty červené linie, už jsme vám to říkali explicitní vyloučení veřejných služeb, žádná uh, implicitní deliberalizace, která nebude zvrátitelná, ochrana pracujících, žádný sociální dumping, ochrana uh, osobních údajů, to všechno tam je. Uh, to není něco, tudíž, s čím se zatím počítá ve vašich jednáních. Takže pokud tam budete pokračovat tak jako teď, tak hrozí, že v tomto parlamentu bude koherentní většina, která odmítne tuto dohodu o službách. A já žádám všechny poslance, kteří budou hlasovat pro toto usnesení, aby byli koherentní. To znamená, pokud nebude respektováno, tak pak musíme, musíte hlasovat také proti celé této dohodě. Děkuji, paní Rodríguez Piñero. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, jsme přesvědčeni, že opravdu globální pravidla pro obchodování s službami si zaslouží důkladný přeskum. Nemůžeme pokračovat na základě smluv, které vznikly před rozšířením internetu. Musíme rovněž zaručit boj se sociálním dumpingem, zaručit ochranu údajů, upravit nějak obchodování online a hlavně i reciprocitu, protože obchodování by mělo se vyplatit jak spotřebitelům, tak i firmám. Já tuto smlouvu podporuji, nebo toto usnesení, protože tam se zcela jasně říká, jak si to parlament představuje, pokud ta eh, jednávání mají zdárně pokračovat. Musíme zcela jasně našim protěžkům říci, že veškeré veřejné služby budou vyloučeny a že pracovní práva zaměstnanců, eh, například v bankovním eh, sektoru, respektování pravidel, kulturní diverzita, že to vše musí být chráněno. Tedy vy, paní komisařko, musíte opravdu pamatovat na to, jakým způsobem jsou tam naše názory vyjadřeny. Ano, sice za samotné vyjednávání zodpovídá komise, ale my jako Evropský parlament pak budeme tu smlouvu buď schvalovat, nebo ji zamítneme. A my si tu smlouvu přejeme, ale musí stát za to pro všechny. Děkuji, říká předseda a pan Hohe. Merci, euh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Paní zpravodajka Redinková řekla, že otázka již nabyla položena. Zní, jakou tisu si přejeme. Ale já bych to trošku niancoval. Skutečná otázka je, chceme vůbec tisu? A je nás pár tady eh, poslanců, ale také občanů určitý počet, kteří, eh, kteří mají pochybnosti o tomto vyjednávání, protože jsme se poučili ze zkušeností, viděli jsme tu hroznou bilanci liberalizace v minulosti. E, Evropa potřebuje pravidla. A to znamená, že to, co se tady nabízí jako otázka, je, bude TISA vlastně zamaskované TTIP? Bude to vlastně Bolkensteinová směrnice na globální úrovni? Bude to ještě víc deregulace? Bude to ještě více finanční deregulace? A pokud odpověď komise je ano, no tak samozřejmě jsme proti tyse. A v tomto smyslu paní Arena má eh, pravdu. Naše usnesení to není podpora komise, to je jasné vyzvání, abychom postupovali a abychom vždy dbali na ochranu pracujících Evropské unie. Děkuji, přejdeme k postupu Catch the Eye. Mám tady celou řadu požadavků o žádostí o slovo, takže budu e, slovo udělovat následujícím způsobem. Máme tady příliš velký počet žádostí, pokud však všechny frakce mají dostat slovo a e, tito, e, ti, kteří e, ne, nedostali slovo v rozpravě, dostanou slovo. Další princip, který je stejně tak důležitý, je, že jsou dva, že tady máme dva poslance, kteří žádali o slovo. Některým ale slovo nedám, pokud už e, mluvili. Takže budeme pokračovat, pan Bugevič, jako první. Děkuji, pane předsedo. E, svět se mění. E, různé služby v oblasti telekomunikací, dopravy a podobně představují velkou část dnešní ekonomiky. Svět je stále více digitální. E, Eh, počet digitálních služeb stoupá, proto Evropský parlament musí dát Evropské komisi eh, jasné východisko. Komise vyjednává jménem EU eh, dohodu o TISA. Mm, zpráva paní je vyvážená, je to možnost pro evropskou ekonomiku, pro malé střední podniky, věnuje velkou pozornost právům pracujících brání sociálnímu eh, dumpingu. Musíme garantovat větší práva spotřebitelů. Stáváme se častějšími uživateli eh, služeb. Eh, také to, je to jedna z oblastí, které se musíme pečlivě věnovat. Musíme věnovat větší pozornost veřejným službám. To musí být skutečně musí být v, v obecném veřejném zájmu. Pan Piktula. Děkuji. Ehm, vážná paní komisařko, eh, dohoda o obchodu, kterou mm, nyní do 51 zemí je v tuto chvíli nejcitlivější a finančně nejvýznamnější dohoda EU. Eh, v sektoru služeb pracuje 68 pracovní síly v roce 2013 Eh, tento eh, sektor měl 173 euro eh, zisku. Změny se, služby se změnily s příchodem internetu, i když evropské služby jsou konkurenceschopné na světovém trhu, mají problémy se vstupem na mnoho trhů z důvodu právních bariér. Současně přístup na evropské trhy je více liberální. Uh, a především to kritizují malé a střední podniky. Naše reciprocita by neměla být jediným cílem, měla by to e, doprovázet vysoké standardy e, práv pracujících spotřebitelských práv ochrany dat. Vítám e, skutečnost, že zpráva chce výjmout veřejné služby jako zdravotnictví, školství a dává místním orgánům právo regulovat služby a zajišťovat zákonné záruky. Děkuji. Paní Tomašič, děkuji. Já vítám apel Evropského parlamentu na to, aby se řádně vyjednávalo při dohodě na mezinárodní úrovni, dohodě o službách. Veřejné mínění totiž zní, že je ta dohoda tajnůskářská, že se před nimi něco tají a že pravděpodobně tam bude něco nečistého. A my potřebujeme demokratickou kontrolu. Díky ní bude sice vyjednávání trochu složitější, ale bude to stát za to. Vyplatí se nám to. Na druhé straně tam máme i přidružené motivy, například obsedantní zmiňování rovnosti pohlaví by se nemělo stát hlavní překážkou při dosahování pokroku ve vyjednávání. Nesmíme se snažit přehnaným způsobem zbytek světa poučovat, spíše vy, eh, vystavět kvalitní právní rámec, na němž může dohoda spočívat. Pan Jakovčič, děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem eh, podpořil tuto dohodu, eh, protože si myslím, že Evropská unie si zaslouží takovýto dokument. Zároveň však musíme zdůraznit, že se jedná obecně o velice významný nástroj, který si zaslouží podporu pod podmínkou, že veřejnost bude seznámena se všemi podrobnostmi toho vyjednávání. Tady musíme tu transparentnost ještě dále zlepšit Ono je totiž důležité, aby i občané podporovali to, o čem se zde vyjednávám. Víme, v čem spočívá problém v oblasti roamingu, v oblasti elektronického obchodování, v oblasti vysílání eh, pracovníků. Ještě k tomu chci přihodit i úlohu místních samozpráv a regionálního poskytování služeb a rovněž veřejně prospěšné služby, například zdravotnictví, rozhodně nemohou být součástí této smlouvy, jinak by to veřejnost nepodpořila. Určitě jinak bude vše snažší. Pan Alvio. Gracias. Pani Alvio. Eh, TISA spolu s TTIP a CITou představuje soubor mezinárodních smluv, které umožní nadnárodním firmám prosazovat svá pravidla a pošlapávat parlamentní demokracii. Znamená to otroctví pro eh, pracující velké korporace si budou moci vybrat práva, pracovní práva, jimiž se budou muset poté pracovníci řídit. Povede to ještě k více nejisté práci, k extrémní míře prekární práce. Takže my jsme proti privatizaci veřejných služeb, proti nejisté práci, proti dalším právům pro nadnárodní společnosti. Dámy a pánové, EPP a socialistické frakce, pro co budete hlasovat? Pokud tohle podpoříte, tak podpoříte, aby fungovala jednání naším jménem, aby se pak určilo, co se bude privatizovat a jaká práva jsou nám dovolena. Nadnárodní firmy dostanou vše. Pan Urtasun, děkuji. Paní komisařko, pan Bové zde opravdu popsal ty smlouvy, Totiž to, co se nepodaří prosadit prostřední VTO, prosadí se zadními dvířky eh, prostřední těchto smluv. A bojíme se, bojíme se, že opravdu se tam nějak propašuje i obchodování v oblasti veřejně prospěšných služeb. My si nepřejeme, aby soukromé firmy si mohly uzmout tyto služby. A co eh, relokalizace eh, práva zaměstnanců, práva pracovníkům, přece hovoříme o 70% eh, pracovníků, na které by to mělo dopad. Tedy to musí být zcela jasný signál prostřednictvím našeho usnesení. V opačném případě eh, nebudeme hlasovat pro. Nechceme, aby nám někdo privatizoval veřejné služby, nechceme připustit eh, ztrátu toho, co jsme si v Unii vybojovali. Nemůžeme, paní komisařko, akceptovat, že zde mezi nás přijdete a pak eh, si to vyložíte, že automaticky máte zelené světlo. Pan Arno? V mém eh, okrsku jsou, je eh, obchod a službách velmi důležité pro podnikání. Británie je největší exportérem služeb na světě, je větší než USA. To není jenom fakt, to je statistika vlády, což je ironické. Eh, britské zájmy musí být proto chráněni, protože tento sektor zaměstnává 45 tisíc lidí v mém volebním okrsku a 12 tisíc v Newcastle. Eh, v této zprávě má sice své problémy, ale bude mít smysl jenom, když bude přijata jako celek. Také TISA bude znamenat pohyb osob mezi státy, které budou partnery té dohodě. Bude to znamenat větší migraci pro EU? Pokud ano, tak do jaké míry? Eh, Dále mm, budou práva investorů stát nad eh, demokraticky zvolenými vládami. Eh, a dále, co to udělá se, eh, s postavením Británie, jako já jsem stále přesvědčen, že tý se tomu nepomůže. Děkuji vám, pane předsedo. Veškerý obchod, říká pan Schaweiser, závisí na regulaci. Tady podporujeme význam veřejných služeb, tedy spotrhujeme význam veřejných služeb, význam ochrany eh, dát, význam reciprocity. Nicméně základním problémem je způsob, jimž se organizují tato jednání, to znamená potají s nejasným mandátem a zejména na základě tedy VTO poválečného uspořádání, VTO, která využila e, své e, zkušenosti k tomu, aby přeorganizovala obchod, přestože to měly e, být spojené národy původně. A teď se to všechno děje za zavřenými dveřmi, mimo kontrolu, mimo kontrolu lidí, za zavřenými dveřmi v malých radách se rozhoduje o osudu všech ostatních. Takhle nedosáhneme demokracie a důvěry lidí. Yes. Děkuji. A nyní dostává, dostane slovo paní komisařka Malmström. Děkuji, dámy a pánové, děkuji za tuto možnost projednat tuto velice důležitou dohodu, které, kterou vyjednáváme. TISA je možnost vytvořit globální eh, prostor pro obchodování se službami, což má velký potenciál globálně pro ekonomiku a především pro Evropu, protože Evropská unie je otevřena jiným institucím, ale my musíme zajistit, aby naše firmy mohly investovat v zahraničí. GATS, dohoda GATS musí být aktualizována, abychom mohli eh, reflektovat novou realitu a mm, tvořit právní jistotu, která je tak, to je tak důležité, aby to eh, mm, bylo správně dojednáno. Volný obchod není cíl samo sobě, je to prostředek, jak vytvářet pracovní místa a mm, vyžaduje to určitá pravidla. Cílem je, aby toto byla multilaterální dohoda. Já plně sdílím uh, vaše obavy a proto uh, chceme, aby ta infrastruktura byla co, architektura byla co nejotevřenější, aby do toho mohly vstupovat další státy eh, pod záštitou VTO. GATS, dohoda GATS neobsahuje závazky eh, vůči ILO, to je fakt, ale to neznamená, že o to neusilujeme. EU vždy usiluje o to, aby všechny státy ve všech vztazích, včetně obchodních, se přihlásily k hlavním úmluvám VTO veřejné služby, audiovizuální služby jsou vždy vyloučeny z naší dohody. To je jasné z toho mandátu, který máme, to je jasné z toho, co jste řekli vy teď, ale také, co jste říkali už dříve. Veřejné služby jako vzdělání, školství, zdravotnictví, voda, audiovize, to je vyloučeno. To není třeba privatizovat a pokud budou privatizovány, v této dohodě není ani v TTIP, ani jinde, není nic, co by bránilo lokálním, regionální a národní úrovni, pokud padne politické rozhodnutí, aby se vrátili zpět eh, do veřejné sféry, pokud to je tedy politické rozhodnutí. Dále právo regulovat eh, bez diskriminace, to není ovlivněno, i když mm, to je na všech úrovních možné dá regulovat ekologické a zdravotnické standardy, což se nezmění k transparentnosti. Jak víte, tak my jsme se snažili, aby EU k tomu přispívala co nejtransparentněji. Eh, Schrnutí mm, všech jednání je na stole toto. Ovšem je jednání, které potřebujeme eh, vést s 22 jinými státy a proto nemůžeme eh, legálně publikovat návrhy Peru, Austrálie, Nového Zélandu, Turecka, Pakistánu a podobně. To musí prostě být jejich rozhodnutí. Já lituji toho, že se eh, rozhodli nebýt tak transparentní jako my, ale my to publikovat nemůžeme. Proto návrhy eh, z těchto eh, zemí se často objevují jako úniky na internetu. Neznamená to, že jsou součástí jednání. Je to návrh nebo draft jednoho státu. Mnoho z nich mm, jsme okamžitě zamítli a budeme, pokr- budeme nebo uvidíme, zda by to mohlo být ještě transparentnější, abyste tom byli co nejvíce angažováni. Na závěr vy a členské státy budete mít, dostanete slovo, my jednáme v týse na základě mandátu, který jsme dostali od 28 zemí a vy jste také měli své slovo na začátku. Já jsem si velice vědoma obav, které tady byly vyjádřeny, my je akceptujeme a budeme v tom pokračovat a také obavy, které mnoho kolegů má mimo tento parlament. Ale také jsem si vědoma toho, že máme stále velkou nezaměstnanost v Evropské unii, že miliony lidí stále nemají pracovní místa. TISA a další dohody jsou způsobem, jak vytvářet um, pracovní místa, investice a růst v Evropě, kterou nutně potřebujeme. Takže musíme najít rovnováhu s vaším vstupem do rezoluce a ta diskuse, kterou budeme vést, ehm, a to vás samozřejmě budeme informovat okamžitě po skončení, mm, se můžeme dohodnout, že, nebo že dosáhneme té dohody, a, která bude představovat tu rovnováhu, kterou e, vy všichni žádáte. A e, paní Reding chci poděkovat za vynikající práci, se podařilo najít tak širokou většinu i ostatních výborů a stínových zpravodajů. Děkuji pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, a nyní snad dvě minuty ještě mm, paní Reding. Takže věč, jak vyplývá z většiny z postojů vyjádřených, tak parlament skutečně hovoří jedním hlasem v zájmu spravedlivějších obchodních pravidel Ehm, trhu, který je více reciproční eh, a který eh, chájí eh, práva spotřebitelů i všech zúčastněných. Globalizace a digitalizace našich hospodářství, to jsou fakta. Takže otázka je následující. Chceme, aby Evropa byla nějakým duty-free kontinentem a Eh, ve zbytku, aby neplatila žádná, žádná pravidla? Pravi, odpověď parlamentu musí být jasná. Nikoliv. My chceme skutečně eh, stanovit jasná pravidla, abychom jim pak nemuseli být zítra podrobeni proti vlastní eh, vůli. Chceme hájit naše občany a chceme změnu politiky. Ano, od eh, voleb 2014 eh, skutečně eh, zavál nový vítr v evropské obchodní politice. A není možné, aby naše doporučení byla ignorována. Je důležité zvýšit konkurenceschopnost pro naše firmy, ale zároveň zachovat ochranou síť pro naše občany. A žádám eh, politiky eh, skupiny, aby zachovali svou silnou podporu, protože jedině silná většina na, plenár, eh, na plénu zajistí zohlednění požadavků Evropského parlamentu. Jak to řekl předseda výboru INTE? Text ein klares. Jasné ano, textu jasné ne s hnilým kompromisům. Děkuji, děkuji paní Reding. Tímto uzavíráme ten